také výročí eh, obětí terorismu. Dnes eh, musíme uctít víc jak pět tisíc obětí v Evropě. A Vyjadřujeme také naši solidaritu četných eh, obětí, které byly zraněny. Dáty dynamitardi. Bombové útoky eh, spáchané před 6 lety v Madridě 11. Eh, března 2004 představovaly eh, smrt pro 191 obětí ze 17 zemí. Dámy a pánové, podobně jako bomby <clears throat> v Londýně 7. července 2005 i tato událost v Madridu představovala jeden z nejhorších aktů terorismu, který kdy byl spáchán na evropské půdě. Terorismus, dámy a pánové, je útok proti nám všem. Terorismus je, atak, je, je um, útok na eh, naši demokratickou společnost. Proto Evropa vždy bude eh, společně bojovat proti terorismu všeho druhu, ať už je to separatistický, náboženský nebo politický terorismus. Terorismus nemůže nic ospravedlnit. Dnešní Evropský den nám dává příležitost ukázat, že žádný terorista ani žádná teroristická akce nezničí eh, naši víru eh, v ty základní hodnoty, jako jsou například základní lidská práva. Proto nikdy eh, neustoupíme hrozbě terorismu. Děkuji vám, dámy a pánové. Drazí kolegové, Dovolte, abych vás ještě informoval o tom, že konference předsedů podle eh, článku 134 odstavec 3 se rozhodla, že změní kalendář těch eh, částečních eh, zasedání a svolává parlament na 7 dubna, což je středa, 7. dubna 2010 od 14.30 do půl sedmi. Budeme hovořit o zprávě Evropské rady a také o prohlášení komise eh, o výsledcích setkání Evropské rady,